odeslána na příslušný výbor, tedy e, výbor pro právní záležitosti. Různé parlamentní výbory se rozhodly zavést meziinstitucionální jednání podle e, článku 69c odstavce 1. Tyto žádosti jsou k dispozici na webové stránce e, plenárního zasedání a